Good afternoon, everybody. Um... Dobré odpoledne. Máme 3.10 a podle švédského a skandinávského času už bychom měli 10 minut pracovat, ale takový je život. A já teď tady přejdu do švédštiny, takže jestli budete mít zájem mi naslouchat, Mimo jednoho kolegy, prosím, kolegy Johansona si prosím všichni radši nasaďte sluchátka. Vítejte. Začneme bodem jedna. Přijetí pořadu jednání. Nedostali jsme žádný návrh ke změně tohoto pořadu, tak vám navrhuji, abychom ji považovali za přijatý. Dále dostáváme se k bodu dvě. Sdělení předsedy. Ve složce naleznete zápis z předchozího zasedání koordinátorů a pak, když nemáte žádné připomínky, budeme považovat tento zápis za přijatý. Připomínám, že zítra 21. června komise eh, zahájí dvouletou kampaň týkající se žen pracujících ve výzkumu a inovacích. Cílem je dosáhnout toho, aby více žen se podílelo na vývoji a výzkumu a členové našeho výboru budou vítáni. Zahájení se bude konat ve 13.30 zítra. Poslední sdělení. Byro se rozhodlo, že využívání tlumočení by mělo být efektivnější. A z tohoto důvodu se budeme nadále scházet jenom v pondělí a v úterý. Jenom tyto dva dny můžeme dostat tlumočení v těch jazycích, které si přejeme. To znamená, že do budoucna bychom měli odhlas, bychom měli hlasovat vždy v úterý od 9 hodin. V tom týdnu, kdy se scházejí výbory. A teď přistupujeme k dalším bodům na pořadu jednání. Vidím, že tady máme paní Papadopulu a budeme jednat o jejím stanovisku ke zřízení rámcového programu výzkumu a inovace Horizon 2020 a 2014 až 2020. Takže hned jí předám slovo paní půlu. Bohužel zřejmě bez mikrofonu. Dobrý den, já se omlouvám za spoždění. My jsme právě vedli důležitou debatu se stínovými zpravodaji o zprávě o Evropském roku občanů a <clears throat> trialog není nic jednoduchého. Takže o čem zde dnes hovoříme? O ustavení Horizontu 2020, což je rámcový program pro výzkum a inovace pro roky 2014 až 2020. Tento program by měl zajistit evropskou celosvětovou konkurenceschopnost. Je to finanční nástroj pro provádění inovační unie pod eh, což je vlastně taková vlajková loď Evropské strategie 2020 od roku 2014 až 2020, rozpočet asi 18 miliard. Horizont 2020 je součástí snahy vytvořit nový růst a zaměstnanost v Evropě pomocí excelence ve výzkumu a inovací tento pokus o konsolidaci evropské politiky ve výzkumu a inovací. Zde je důležité, důležitá také efektivní podpora rovnosti eh, pohlaví. Do roku 2020 budeme potřebovat minimálně o milion více výzkumníků. K zajištění tohoto cíle je třeba splnit podmínky tohoto programy i zároveň za um, respektování a rovnosti mužů a žen. Chceme podpořit více účasti vědkyň z celé Evropy. To znamená, že abychom dosáhli vědecké excelence a technologických inovacích, musíme významně zvýšit počet výzkumnic, které by se měly podílet eh, na tomto nárůstu v milion eh, vědců. Takže my se zaměřujeme hlavně na ten aspekt genderového mainstreamingu. Chceme poskytnout rovné příležitosti jak mužům, tak ženám v účasti na výzkumu. Jde nám o zastoupení, mobilitu a alokaci zdrojů. Eh, v čem vlastně jde Eh, o čem vlastně jde v té mé zprávě. My chceme, aby ta otázka rovnosti mužů a žen se projevila v prioritách Horizontu 2020 pro excelentní vědu, eh, průmyslové eh, vůdcovství a, výzvy společnosti Chceme tedy promítnout rovnost mužů a žen do všech těchto aspektů a také do alokace zdrojů pomocí genderových indikátorů pro vyváženější účast žen eh, ve výzkumu financovaném Evropské unie. Většina financování výzkumu eh, jde směrem k mužům, ne k ženám, to je třeba kompenzovat. A ještě další překážka je Eh, projev takzvaného skleněného stropu. Je mnoho talentovaných eh, vědkyň, které mají velice dobré profesionální postoje a zvyky, ale nebývají po, po, jaksi prostě povýšeny nebo nedaří se jim postupovat v kariérním žebříčku, protože většinou postupují spíše muži. To je další eh, velká překážka pro ženy a tento problém je třeba vyřešit. Máme eh, nedostatečné zastoupení výzkumnic na poli výzkumu a inovace. To je eh, jev, který vidíme v řadě evropských zemí. Měli bychom také povzbudit účast žen ve výzkumu v nejrůznějších vědeckých disciplínách a ne pouze účast žen v poradních skupinách, ale ve všech strukturách Horizontu 2020, jako je EIT, JRC, řídících skupinách, skupinách na vysoké úrovni, expertních skupinách a také na univerzitách a ve výzkumných ústavech, protože i všude zde dominují ženy eh, promiňte, dominují muži, žen je málo. A eh, výzkumy, eh, výzkumné oblasti eh, nesmí vykazovat znaky genderové segregace. Věda je obor zajímavý pro obě pohlaví, nejen pro muže. A konečně jde o to, že máme nízkou účast výzkumnic i v rámcovém e, programu 6 a 7. Horizont 2020 by tuto e, otázku měl vyřešit, zajistit tedy financování jak pro ženy, tak pro muže, zaměřit se na mobilitu a pomoci také ženám sladit pracovní a rodinný život. Toto jsou tedy hlavní myšlenky, které jsme zapracovali i do pozměňovacích názorů. Ráda vyslechnu vaše názory na zkvalitnění této zprávy, zvláště eh, co se týče rovnosti. Mnohokrát děkuji. Myslím si, že nikdo zatím nežádá o slovo. Dřív než eh, předám slovo kolegům, rád bych přivítal mezi námi naše návštěvníky, které pozvala paní Rottweiler. Vítejte. Máme radost, že jste mezi námi a jsme šťastní, že máme takto široké publikum. Pane předsedo, Nejprve vám děkuji eh, za slovo. Budu hovořit velice stručně. Děkuji mnohokrát eh, paní eh, Papadopulu za to, že nás uvedla do tématu, které je nesmírně důležité a musím zdůraznit, jak je toto téma závažné, protože rodiny investují mnoho do zákonného vzdělávání chlapců a dívek a dívky jsou dnes dobře vzdělávány, ale Toto úsilí je platné jen za podmínky, když budou moci pokračovat v profesní kariéře a to na nejvyšší úrovni ve výzkumu. Zaměření mladých studentek na výzkum musí být politickým cílem a dokonce se domnívám, že lze říci i povinným politickým cílem. Státy se snaží vyžadovat od soukromého sektoru, co oni sami ve veřejné správě neprovádí. A v oblasti výzkumu, který znám velice dobře, protože jsem v tom strávila svůj profesní život, muži většinou stojí na špičce špičce té zaměstnanecké pyramidy a ženy mají méně hodnotná místa ve výzkumu z hlediska společnosti, v očích společnosti, anebo vůbec pracují na eh, daleko nižších profesních místech. Takže zákonné místo žen na nejvyšší úrovni ve vědeckém výzkumu. To je to, co považu, požadujeme ve všech odvětvích výzkumu. Velmi jsem ocenila také to, že bojujeme proti skleněnému stropu. Ano, ženy mají vždy tendenci se podceňovat a ptát se, zda vůbec budou schopny zaujmout to či ono postavení. Ale je to eh, takový zjednodušený argument, aby ženy mohly zůstat na těch nižších pracovních místech a nemuselo se jim pomáhat, aby postoupily po zaměstnaneckém žebříčku. Já si myslím, že bychom tady se měli věnovat nesmírně důležitému tématu ve všech oblastech rovnost pracovního vytížení mužů a žen, protože si uvědomujeme, že ženy mají daleko ploší pracovní vytížení než muži. A za takovýmto tématem, který Antigona tak dobře zpracovala, které Antigona tak dobře zpracovala. Můžeme jít ještě dále a myslím si, pane předsedo, že musíme učinit daleko pevnější nátlak na státy, protože zatím přešlapují. Går till Kent Eller herr Johansson kanske? Get Johansson. Tack så mycket, herr ordförande, och tack till rapportören. Děkuji. Díky, pane. Děkuji zpravodajce za návrh zprávy. A pro náš výbor to je nástroj, který vlastně se dívá na výzkum eh, z rovných perspektiv. Je, jsou tam zajímavé body ve stanovisku zpravodajky. Je třeba zabezpečit, aby tam byly konkrétní přístupy, které zajistí eh, účast všech. A eh, je velký problém, že ženy vlastně se málo účastní na výzkumu a vývoji. Je tady řada pozměňovacích návrhů, které mají za cíl toto splnit. Jde o to, aby ve výzkumu eh, bylo více profesionálních vědkyň a výzkumnic, aby, a my toto chceme ovlivnit. Spravodajka také zdůrazňuje, že také jsou obory, kde jsou muži málo zastoupeni, ku příkladu v lékařském výzkumu. A já jsem stínový zpravodaj a e, zastupuji zde i výbor pro průmysl. My si tedy poznamenáváme vše a rozhodli jsme se, že se vyjádříme eh, k jedné otázce, která se týká horizontu 2020 a rozhodli jsme se, že vlastně budeme chtít pracovat společně, že některá ta témata jsou průřezová. Jde především o účast, o participaci. To je také další důležité téma této zprávy. Bylo by asi dobré, aby my jako poslanci jsme se v tomto výboru angažovali, abychom na tuto otázku dávali pozor a kdykoliv ve frakcích eh, tato otázka přijde na přetřes, abychom eh, zaujali rozhodné stanovisko, co se týče rovnosti účasti v těchto oborech. To je ta strategická část této zprávy a podle mě důležité, abychom prosazovali tato zpráva. A ještě jedna poznámka na závěr. Eh, program výzkumu, tedy osmý program výzkumu, už se nenazývá osmý program výzkumu, eh, nazývá se nově Horizont 2020. Já v tom eh, nevidím jen slovní hříčku nebo jaksi hříčku z názvy, protože se nejedná pouze o e, program výzkumu, ale i pro, o program inovací. To bude mít dopady na trh a je důležité si to uvědomit, že co se týče horizontu, nejde pouze o výzkum, ale i o inovace, to znamená výsledky výzkumu přinést na trh. A tím se také plní vlastně e, plán Evropa 2020. Ano, dobře. A teď má slovo paní Belis Matis. Sorry, sorry for the pronunciation. Omlouvám se za chybnou výslovnost jeho jména, říká předsedající. Já bych chtěla mluvit o Horizontu 2020 a chci se stručně vrátit eh, k tomu, star, k té startovací akci, k té eh, kampani, o níž jste se zmínila. Eh, vy jste říkala, nebo my jsme eh, skrz tlumočení rozuměli, že má začít v pět, ale má začít ve dvě třicet a bude zahájena projevem komisařky Mary Gagan Queen. Ten projev je, na, je plánován na hodinu a půl. Bude tam Mark Tarabela za výbor žen. Ten se účastní a uzavře eh, tuto startovací akci, ale všichni samozřejmě jste vítáni, protože to je kampaň, která je blízká srdci naší komisařky a Zavázala se k ní na slyšení v parlamentu v roce 2010. Také se zavázala k tomu, že komise bude vést, že bude příkladem a o to nám právě jde v horizontu 2020. A e, na rozdíl od e, programu výzkumu 7 jsme se maximálně snažili e, podtrhnout tu dimenzi rovnosti mužů a žen v horizontu 2020 pomocí konkrétního článku, článku 15, který poukazuje na různé dimenze rovnosti mužů a žen. To už bylo zmíněno o rovné účasti vědkyň ve výzkumu, ale i v rozhodování. A e, hovořili jsme také o genderové dimenzi obsahu výzkumu. I to bude potřeba zdůraznit v horizontu 2020. Já jsem si poznamenala všechno, co zde zaznělo. Myslím, že je to v souladu s tím, co komise chce podpořit pomocí horizontu 2020, zvláště ten průřezový přístup, protože rovnost mužů a žen je zmíněna i článku 13, co se týče průřezových otázek a také v první části přílohy, která uvádí všechny programy. Takže je to tam zmíněno, odpovídá to tomu záměru. Co se týče rozhodování a rovné nebo vyvážené účasti, používá se pojem vyvážená účast ve všech výborech, I to je závazek komise ve směru k jejím vlastním výborům. A co se týče univerzit a výzkumných ústavů, když komise financuje nějaký projekt v rámcovém programu, jako byl třeba rámcový pro, program 7 nebo Horizont 2020, tak provádíme výběr na základě týmu a můžeme tedy sledovat složení týmu, ale nemůžeme působit přímo na univerzity a výzkumné ústavy. Na to bychom potřebovali jiné nástroje nebo iniciativy, které se mohou vytvořit v rámci evropského prostoru výzkumu. Máme ale zcela specifické financování pro rovnost mužů a žen, což je trošku skováno pod eh, výzvy společnosti, bod 6, inovativní společnost a v rámci inovativní společnosti bude, se bude sledovat věda nebo pracovní program, eh, výzkumný program eh, FP7, kde se financují výzkumné organizace a univerzity za podmínky, že si vytvoří a také zrealizují plány na rovnost mužů a žen. Takže to se týká přímo eh, univerzit a výzkumných ústavů a toto konkrétní financování má jít právě tímto směrem, také se objeví v evropském eh, eh, prostoru výzkumu. Děkuji vám, děkuji vám za to, že jste mě opravila, nebylo mým Eh, záměrem to, to pokazit. Eh, končí to v pět, začíná to ve 2.30, takže na to se, za to se omlouvám. Hlásí se ještě někdo další, takže ještě znovu dám slovo paní Papadopoulos. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěla poděkovat všem kolegům poslancům za jejich komentáře. Souhlasím s tím, co říkala paní kolegyně a také pan Johansson. Ona vlastně zdůraznila ten fenomén skleněného stropu, který by ale neměl fungovat jako alibi, protože se nebudeme snažit zlepšit situaci vědkyň, protože je řada ženy, jak to zdůraznil i pan Johansson, pro které je to důležité, zvláště v okamžiku, když se připravují nějaké nové inovativní výrobky. Je třeba, aby se toho účastnily i ženy, aby se podílely na rozhodování o tom, jaké inovativní výrobky potřebujeme, tak aby to vyhovovalo trhu a poptávce. A aby to vyhovovalo i spotřebitelům z řad žen i mužů. Financování výzkumu je samozřejmě mimořádně důležité, bez ohledu na to, zda se jedná o vědce nebo vědkyně. Můžete mít skvělé myšlenky, ale pokud nemáte dobré financování, pak vědkyně nemohou dělat zázraky. Také bych chtěla zdůraznit, že eh, komise zítra zahájí diskusy k této zprávě a k tomuto tématu a vyzývám, nebo zvu všechny k té kampani, dvouleté kampani ve prospěch žen ve výzkumu. Jejímž smyslem je podpořit větší zapojení žen do výzkumu. Musíme bojovat i se stereotypy. A chtěla bych všechny povzbudit a pozvat k tomu, aby se zítra zúčastnili této akce. Budou tam i další kolegové poslanci, kteří budou o tomto tématu diskutovat a je samozřejmě třeba, aby byly slyšet nejen ženy, když se přijímají strategická rozhodnutí, ale aby byly slyšet i muži, kteří si uvědomují důležitost rovnosti eh, žen a mužů. Na těch vrcholných úrovních, kde se rozhoduje, je jen málo žen, ale musíme doufat, že ti muži, kteří na těchto úrovních jsou, budou mít vůli pro to, aby prosazovali ten, eh, tu otázku rovnosti eh, mužů a žen do všech politik, protože jedině touto cestou se podaří bojovat s překážkami, jimž eh, čelí ženy a nemohou v jejich důsledku potom nabídnout společnosti tolik, kolik by mohly. Děkuji. Děkuji vám. Tím končím diskusi k tomuto tématu. Pokud jde o harmonogram, Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 25. června. Ve výboru budeme hlasovat 10. července a plenárka se k tématu vyjádří v září. Tím jsme skončili tento bod. A já teď předám předsednictví paní Morán Šartě. Merci, nous passons... Děkuji. Přejdeme tedy k bodu čtyři na našem pořadu jednání. To je zpráva pana Gustafsona Úloha žen v ekologickém hospodářství. A nejprve dám tedy slovo vám, abyste mohl nás seznámit se svou zprávou. Děkuji. Úvodem bych chtěl říci, že jsem velice rád, že jsem dostal tolik pozměňovacích návrhů. Děkuji za jejich zaslání. Už při eh, své první prezentaci této zprávy jsem říkal, že není úplně jednoduché do této zprávy zapracovat všechno, co bych chtěl k tomu tématu říci. Jak víte, eh, jsme omezeni určitým počtem stran a znaků. Nicméně doufám, že se nám tento text podaří ještě vylepšit a myslím, že díky všem těm pozměňovacím návrhům to určitě bude možné. Některé pozměňovací návrhy jsou skutečně vynikající, některé jsem se pokusil združit dohromady do kompromisního pozměňovacího návrhu. A nejprve tedy eh, řeknu něco k těm pozměňovacím návrhům a pak přenechám slovo vám. jsou eh, předloženy tři pozměňovací návrhy. které hovoří o tom, že v jednotlivých jazykových verzích jsou chyby. Je to pozměňovací návrh 15 pana Johansna, který navrhuje výraz gender nahradit výrazem gender disaggregated, ale v té mojí eh, švédské verzi eh, je tento termín uveden, to znamená, že to asi se někde ztratilo v překladu. Pak je tady pozměňovací návrh 25, rovněž od pana Johansona. Jsem ráda, rád, že pan Johansson je tak pozorný a všímá si i maličkostí. A té švédské verzi se hovoří o tom, že otázku rovnosti mužů a žen je třeba zapracovat do všeho, co se týká e, životního prostředí. Ale e, v angličtině se hovoří pouze o rovnosti, bez upřesnění, že se jedná rovnost, o rovnost mužů a žen. To znamená, ten, ta terminologie e, ve švédštině a angličtině se úplně neschoduje, takže bude třeba ty jednotlivé jazykové verze opravit. Pokud jde o třetí chybu, to je pozměňovací návrh 55. A zase to je díky panu Johanssonovi. Možná je to proto, že pan eh, Johansson chce vlastně zrušit část textu, ale ve švédštině se říká, že členské státy musí vytvořit metody, aby eh, podpořili muže eh, při volbě kariéry. A v angličtině se říká, že je třeba povzbudit ženy. Eh, takže vlastně v té angličtině eh, je to zase jiné než ve švédštině. Proto to možná pan Johansson chtěl vyškrtnout. Vypadá to, kdyby chtěli říci, že více žen má pracovat ve zdravotnictví. Takže ten odstavec 23, eh, pozměňovací návrh 55, eh, to, co jsem řekl eh, nebo napsal ve švédštině, neodpovídá v té anglické jazykové verzi. Takže opravdu tam jsou chyby, které je třeba opravit a ta poslední chyba je skutečně e, závažná, protože v, ve švédštině je napsáno muži, kdežto v angličtině ženy. Tak to byly tedy jazykové chyby. Pak tady jsou další věci, eh, o kterých se zmíním, eh, které mě úplně nevyhovují. Paní Jana Kudakis eh, navrhuje, aby parlament měl jenom jediné sídlo. Já tedy osobně s tím souhlasím. Myslím, že je opravdu úplně postavené na hlavu neustále se přesouvat mezi Bruselem a Štrasburkem, ale není mi moc jasné, jak to souvisí s tímto tématem. Takže to je pozměňovací návrh, který tady není na svém místě. Je třeba tady hovořit o otázce rovnosti příležitosti a najednou se mluví o sídle Evropského parlamentu. To opravdu vypadá trochu podivně a proto eh, se mi tento pozměňovací návrh příliš nelíbí. Dále pan Johansson navrhuje změnit eh, vlastně samotné vyznění zprávy a název zprávy. Já bych chtěl, aby se eh, ta zpráva nazývala eh, rovnost mužů a žen v ekologickém hospodářství. Ta zpráva má titul Úloha žen v ekologickém hospodářství. Já bych také dal přednost tomu rovnost mužů a žen. Nevím, jestli to je ale tolik významné. Jestliže náš výbor odsouhlasí změnu názvu, co by to znamenalo? Znamenalo by to, že už nebudeme mít vlastně pod kontrolou ten eh, název zprávy, protože potom konference předsedů výborů by o tom eh, musela rozhodnout. Museli by to schválit, takovouto změnu názvu. což eh, by znamenalo zdržení a to by bylo určitě škoda. Znamenalo by to, že se nám to téma nepodaří uzavřít do listopadu, jak jsme si původně naplánovali. Já bych byl rád, aby ta zpráva byla přijata co nejdříve. Takže pokud to budu brát čistě egoisticky, tak je třeba si uvědomit, že můžeme mít pouze šest zpráv z vlastního podnětu a pokud požádáme o změnu názvu a pokud konference předsedů to bude posuzovat, tak se vlastně tím zablokuje celý ten postup pro ostatní zprávy a nebudeme moci připravovat jiné zprávy z vlastního podnětu. Já už jsem o tom mm, mluvila s koordinátory. Samozřejmě uvidíme, jak se na to dívají jednotlivé politické skupiny ale pokud dojde ke změně názvu, pak bude třeba eh, si uvědomit, že to sebou přinese i posun uzavření celého tohoto tématu. Pak je tady řada pozměňovacích návrhů, které se týkají eh, podnikání a malých podniků. Vím, že v našem výboru většina kolegů chce hovořit o malých a středních podnicích a připravím tedy kompromisní pozměňovací návrh, abychom ukázali vazbu mezi malými a středními podniky a zbytkem toho textu. Takže připravím kompromisní návrh a budu doufat, že vám bude vyhovovat. Také se pokusím některé pozměňovací návrhy sloučit, ne protože by byly špatné, ale protože se zhruba eh, týkají téhož. Aby ten text eh, ve výsledku nebyl příliš složitý a příliš dlouhý, takže se pokusím některé pozměňovací návrhy spojit. Konečně, pokud jde o mé vlastní pozměňovací návrhy, Mimo jiné navrhuji, aby vznikla jasná definice toho, co to je ekologické hospodářství, protože to je termín, který se eh, prostě mm, používá všude možně, protože to hezky zní. Eh, říká se o tom, že je mm, třeba mít nějakou ekologickou perspektivu, ekologický pohled na věc, ale není úplně jasné, co se tím myslí. Takže já navrhuji, aby se přijala definice ekologického hospodářství. Dále chci zdůraznit i sociální aspekt, to znamená nejen ekologický rozvoj, ale také sociální rozvoj. Dále také e, mám návrh, aby se využívaly za tímto účelem strukturální fondy. V dalším svém pozměňovacím návrhu, a je to vlastně uvedeno už v té zprávě samotné, říkám, že je třeba revidovat ukazatele růstu protože eh, kromě HDP eh, je třeba přihlížet i k ekonomickým eh, a ekologickým aspektům. Další pozměňovací návrh, který jsem navrhl, to je 61. kde hovořím o otázce pracovní doby. Říkám, že je třeba si položit otázku, zda skutečně eh, chceme vyrábět eh, stále více, a nebo zda by nebylo lepší lépe využít pracovní dobu, kterou máme k dispozici. Je také samozřejmě důležité bojovat proti nezaměstnanosti a znečišťování životního prostředí. Dále pozměňovací návrh 69. Tam žádám, aby při hodnocení zahraniční politiky se přihlíželo i ke spravedlivému obchodu, k ekologickému pohledu a k rovnosti mužů a žen. Tím, myslím, asi skončím a rád si vyslechnu vaše komentáře. Merci, monsieur le président. Díky, pane předsedu. Ne, pane zpravodaji. Omlouvá se předsedkyně, děkuji za zcela jasnou a přehlednou přednášku. Plně se připojuji k vašemu přístupu eh, k pozměňovacím návrhům. Jak jste správně řekl, v této zprávě už nemají eh, své místo a slovo má pan Romera. Děkuji za tu zprávu, Mikaeli. Pro mě to bylo velice snadné. Já jsem si prostě přečetl to expoze, moto a potom text a myslím, že je to velice logické, odpovídá to zdravému rozumu. Eh, v některých eh, ohledech je to možné i posílit a je to důležité ze dvou důvodů. Protože je nesmírně důležité pamatovat na perspektivu rovnosti eh, mužů a žen ve všech multidimenzionálních <laughs> aspektech, jak co se týče tedy životního prostředí, politiky, ekonomiky, tak tady máme takový trojuhelník, je to všechno propojeno a tento dokument se velice dobře snaží propojovat tyto eh, tři aspekty. Vy jste také eh, přišel s několika málo vlastně jen pozměňovacími návrhy. Ale myslím, že tyto pozměňovací návrhy a i ty ostatní, které by mohly ten text ještě zlepšit, to vše pomůže. Mám dvě poznámky. Možná jednu k té poslední otázce, která se týká názvu. I já souhlasím vlastně eh, s tím názorem, možná, že by bylo dobré se na tom dohodnout během plenárního eh, zasedání. Dívám se na sekretariát, jestli by to bylo technicky možné, abychom se tedy tomu problému eh, vyhnuli, jak jste jej, jak jste jej popsal. A můžeme o tom hovořit i později. A další důležitá otázka, my bychom měli být otevřeni i eh, eventuálně možným závěrům, ke kterým se dojde eh, v Riu, protože tam se bude eh, hodně hovořit o zelené ekonomice v nadcházejících dnech a to by pro tu zprávu bylo důležité. A mimo to chci podpořit dvě myšlenky. A Zmínil se o tom i pan Giorgio ve svém pozměňovacím návrhu. My musíme chápat to, že krize způsobila eh, úspory ve veřejných rozpočtech a to vedlo k dramatickým eh, zase omezováním eh, veřejných služeb a trpí tím především ženy, které v tomto sektoru pracují. Takže aby se toto vyřešilo, je třeba podpořit nejenom zelenou ekonomiku, ale ekonomiku vůbec, abychom podpořili plíře státu blahobytu. Tento zásadní pilíř, tedy stát blahobytu, by neměl být ohrožován. A to je přece s tímto vším propojeno. Protože my vnímáme tu krizi z hlediska ekologického, ale je tady i hledisko ekonomické, které je důsledkem těch chybných politik z minulosti. My už jsme v minulosti v tomto výboru také přišli se zprávami, které poukazovaly na perspektivu rovnosti eh, mužů a žen eh, v ekonomice. Je tedy velice důležité zachovat tu úroveň státu blahobytu a v té zprávě je to i částečně zahrnuto, já si to uvědomuji. A potom také, abychom zajistili podpoření úlohy žen v té takzvané zelené ekonomice. Existují některá odvětví, kde dominují především muži. My musíme zorganizovat společnosti, společnost tak, aby tam eh, ta soukromá dimenze nebyla, eh, nebyla muži uzurpována. Takže jde o restrukturalizaci celé společnosti. Jinými slovy, měli bychom podpořit a usnadnit úlohu této nové zelené ekonomiky. Obě, oba dva tyto aspekty jsou stejně důležité, v některých eh, pozměňovacích návrzích už jsou obsaženy a jinak myslím, že nemám co doplnit, tak vyčkáme kompromisního návrhu, který vypracuje Mikael a pak budeme hovořit dál. Merci, monsieur Romefo. Děkuji, pane Romefo. Jenom eh, drobné upřesnění, pokud jde o změně, změnu názvu víte dobře, že to povolení je zablokováno, aby ten název byl vlastně součástí té zprávy, takže ten tak se to prostě nedá změnit eh, uprostřed jednání. Jsou určitá pravidla, která musíme eh, respektovat. Pan Johansson žádá o slovo. Máte slovo. Děkuji paní předsedající. Rád bych vám poděkoval, pane Gustafsone, za dobrou zprávu. Jde o důležitou záležitost pro rovnost mužů a žen, o níž jedná náš výbor. A po chvále řečníka na uh, mou adresu je pro mne velice svízelné cokoliv kritizovat, takže v každém případě je důležité, abychom podpořili ty závažné iniciativy pro nás, udržitelnost, ekologická udržitelnost, ekologická doprava, hledání mezi podnikateli, zelená, eh, zelená paliva a tak dále. Eh, doufám, že budeme moci všechny tyto otázky podpořit a je důležité eh, zdůraznit, jak ten, ta pasáž o eh, ekologické ekonomice ovlivní budoucnost. Máme možná statistiky v jednotlivých odvětvích a je důležité, abychom lépe zapojili strukturální fondy. Pokud jde o zprávu samotnou, stále více objevuje administrativní procesy, které musíme tady v tomto parlamentu respektovat. Všechna ta řízení, ty postupy, eh, třeba eh, ten název, jak, jakým způsobem se přistupuje k, k názvu a k jeho změně pane zpravodaji, vy říkáte, že principiálně souhlasíte s tou otázkou, ostatní kolegové z výboru také, ale protože je nutno k věcem přistupovat určitým způsobem, možná, že to projednají později koordinátoři. Děkuji. Díky. Pane Johansone, vy jste byl stínovým zpravodajem za ALDE a teď dáme slovo paní Topsen, která je také stínovým zpravodajem. Uh, first of all, I would like to... Nejprve chci poděkovat za zprávu. Je to významná zpráva. A také si myslím, že jste poukázal úplně přesně na to, co je zde nejdůležitější. Eh, měli bychom zde mít i zástupce eh, z generálního ředitelství eh, pro životní prostředí. Jak víme, v roce 2010 pan Barroso Eh, přesvědčil všechny komisaře, aby eh, podepsali chartu o eh, rovnosti mužů a žen a v této chartě komise přislíbila, že rovnost mužů a žen prosadí ve všech ve všech generálních ředitelstvích. To se nepodařilo a myslím, že bychom skutečně na tom měli trvat a postěžovat si na to, že informace komise směrem k institucím a k, k různým výborům o eh, Evropě 2020, vlastně, že tam ta perspektiva rovnosti mužů a žen chybí. A také byste eh, mohl vyzvat komisi a členské státy, aby eh, zavedly opatření k zavedení rovnosti mužů a žen, ve všech politikách eh, v oblasti životního prostředí a to je důležité zvláště teď, protože když hovoříme o růstu v Evropě, o zeleném růstu, o ochraně životního prostředí a energetice. Minulý týden byla eh, schválena směrnice o energetické účinnosti v parlamentu, komisi a radě a očekává se, že vznikne více než milionových pracovních příležitostí, ale nevíme, eh, jestli vzniknou, eh, jestli zde bude prosazena rovnost mužů a žen. Mohli bychom se požádat komisi o odhad počtu eh, pracovní příležitostí pro ženy a pro muže. Pak se také hovoří o sociálních a strukturálních fondech. Mohlo by být zajímavé založit eh, nebo vytvořit takové regiony optimálních postupů, co se týče rovnosti mužů a žen, protože regiony v tom vlastně začnou a potřebujeme proškolení žen. Já jsem tady eh, vypracovala své vlastní pozměňovací návrhy, kde navrhuji, abychom zajistili více školení pro ženy, co se týče nových eh, ekologických technologií a měli bychom také zavést i nová opatření eh, pro rozhodování v nejrůznějších eh, správních radách a předsednictvech, zvláště v oblasti ekologie, tak, aby tam pracovaly ženy. Děkuji. Děkuji, paní Thompson. A nyní má slovo paní Luling. Oui, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chci říci, že nejsem stínovou zpravodajkou za svou skupinu, ale mám pocit, že jsme tedy jedině přítomní a dovolte, abych tedy řekla pár slov k této zprávě. Pokud jde o název, já už eh, jsem si vyslechla eh, řadu připomínek kolegia, která se vysmívá, které, které se vysmívá našemu výboru a této zprávě. Říkají, no to jste nenašli nic komičtějšího než zprávu o úloze žen v ekologickém hospodářství. Co to vůbec má znamenat? Ehm, pokud bychom tedy mohli alespoň změnit eh, název a hovořit o rovnosti mužů a žen, což je tedy výraz toho, co my děláme ve prospěch politiky eh, mužů a žen. A ta často také hovoří o rovnosti zacházení. A o to tady vlastně jde, rovnost zacházení. To, se, to je termín, který se objevuje ve všech směrnicích, které se týkají rovnosti mužů a žen pokud už se ten název změnit nedá, no tak se s tím budeme muset smířit, s tímto eh, směšným názvem. Ale musíme si dávat pozor i ve zprávě samotné a v pozměňovacích návrzích na určitá prohlášení, která jsou velice laciná a která nejsou něčím podložená. Například tady se tvrdí, že ženy neovlivňují životní prostředí stejně jako muži. Můžete mi vysvětlit, jak to tedy funguje, jaký je ten odlišný způsob? Pak se tam říká, že ty nejchudší lidé eh, že, a ženy, z nich tvoří 70%, budou více dotčeny změnami eh, klimatu. Jakým způsobem budou více dotčeny změnou klimatu? pořád se hovoří o oteplování planety, tak nevím, jestli to má znamenat, že chudé ženy nemají dost peněz na topení, ale to neznamená, že by byly diskriminovány změnou klimatu. To jsou prostě prohlášení, kterým já nerozumím a, a které v podstatě nic neznamenají. Eh, to si prostě někdo vymyslel a napsal to tam. Pak je tady další. Eh, říká se tam, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny při jednáních o životním prostředí a při diskusích o rozpočtu. Ale ty diskuse o rozpočtu Eh, tedy se týkají právě třeba zavedení eh, ekologického hospodářství a tyto diskuse probíhají hodně na místní, regionální, národní úrovni. Jak můžeme tvrdit, že ve všech těchto diskusích jsou ženy nedostatečně zastoupeny? Možná to lze prohlásit v jednom případě, ale ne ve všech případech. A pak je tady ještě další prohlášení, které mě velmi pobavilo. V úvodním ustanovení H tam říkáte, že ženy spotřebovávají méně než muži. No já jsem měla vždycky pocit, že v mnoha případech je to spíše naopak. To se týká třeba i zdravotnictví a tak dále. Takže myslím, že opravdu je třeba trochu si dávat pozor na takováto prohlášení, která mně připadají laciná a e, myslím, že jen e, mohou zvýšit tu směšnost, kterou už vyvolává samotný název zprávy. Pokud tedy o pozměňovací návrhy 8 a 14, plně souhlasím se e, s pravodajem a s paní předsedkyní, paní Mora Šartie. Mám pocit, že pod jakýmkoliv názvem se skrývá opravdu občas ledacos. A to se týká i jiných pozměňovacích návrhů. E, mám pocit, že teď tady něco požadujeme a zabalíme to do toho ekologického hospodářství, takže tam jsou prostě nějaké pozměňovací návrhy, které vůbec nesouvisí s ekologickým hospodářstvím. Prostě tam Eh, dáme všechno, co nás napadne a jenom to tedy nazveme ekologické hospodářství. Takže pan zpravodaj říkal, že tam je mnoho věcí, které vůbec nesouvisí s tím tématem, eh, tak v těch pozměňovacích návrzích eh, to platí tedy dvojnásob. Například tady je pozměňovací návrh 7, kde se říká, že úloha žen v ekologickém hospodářství je nedoceněná a není uznávána. No, já nevím, v mé zemi například se o ekologické hospodářství eh, starají hlavně ženy. A říká se tam, že to vyvolává diskriminaci v oblasti sociální ochrany, zdravotního pojištění, důchodových práv a přiměřených mest. No, poslyšte, to má znamenat co? A Další zase takové laciné prohlášení ohledně socioekonomického statutu, který má být údajně nižší u žen ve srovnání s muži a že ženy kvůli, toho jsou, kvůli tomu jsou předmětem násilí. No jak souvisí násilí s ekologickým hospodářstvím? Já mám pocit, že to opravdu eh, trochu přeháníme, ale je možné, že nemám dostatečnou představivost, abych si uvědomila, Eh, význam těchto pozměňovacích návrhů. Takže myslím, že je třeba opravdu si na to dávat pozor. A pak mám ještě poslední otázku na zpravodaje pozměňovací návrh 19. Tam eh, se volá po mezinárodní dohodě eh, o definici ekologického hospodářství. A po kom chcete tuto mezinárodní dohodu? A kdo má tu dohodu uzavřít? Takže to jsou tady mé připomínky. Donc, monsieur rapport. Děkuji, paní Lulingová, a slovo má pan zpravodaj, aby mohl zodpovědět ty jednotlivé otázky, které mám položeny. Och, eh, eh, jag kan börja bakifrån med eh, fru Lullings eh, eh, frågor. Takže. Když mám zareagovat na dotazy paní Lullingové, eh, nedokážu je zodpovědět všechny, ani všechny vaše komentáře. Nicméně jsou tady určité vědecké eh, údaje, které prokazují, že ženy nemají takový dopad na oteplování panty jako muži vzhledem k, k různému modelu spotřeby, protože to se liší mezi muži a ženami. Ženy eh, daleko častěji jedou hromadnou dopravou než muži, kteří jezdí eh, více autem. Čili ten spotřebitelský modus je trochu jiný. Eh, a muži spotřebují daleko více produktů, které spotřebovávají energii. To jsou prostě vědecké fakty, které, vědecká fakta, která nemůžeme popřít pokud jde o otázku klimatických změn, ano, to je vědecká otázka, která nemá žádné pohlaví, ale pokud je o důsledky, tak ty mají různé dopady, podle toho, jestli zde o muže nebo o ženu. Změní se krajina a mizí. A když se tady objevují nové nemoci, to jsou důsledky klimatických změn a to má různý dopad na muže a na ženy. A studie to prokazují jasně. Ženy jsou daleko více postiženy než muže. 70 chudých lidí v tomto světě to jsou ženy. Tudíž ženy jsou nejvíc zasaženy jenom proto, že jsou součástí té skupiny nejchudších. Z tohoto hlediska můžeme říct, že dopad klimatických změn má, i když klimatické změny nemají žádné pohlaví, tak dopady Potom ovšem se dotýkají daleko více žen než mužů. Muži spotřebovávají daleko více produktů, které vyžadují více energie. Nic není černobílé, ale nelze říci, že bohatí muži e, jsou vyníky veškerých emisí CO2 a ženy pouhými obětmi. To jistě ne, nemůžeme říkat, že je černobílé, nicméně jsou tu určité vědecké informace. Pokud jde o dostatečné zastoupení žen při rozhodování o rozpočtu a e, při rozhodováních o životním prostředí. To je pravda, že ženy jsou nedostatečně e, zastoupeny. Stačí si spočítat, kolik mužů sedí kolem stolu, kde se jedná o těchto věcech. Proč o tom mluvím? chováme se jinak a máme jiný vliv na různé činnosti, různá odvětví a proto máme také jiný přístup k tomu, co je spravedlivé a co není spravedlivé, co by mělo být eh, změněno a co by nemělo být změněno. Pakliže polovina lidské populace není dostatečně zastoupena při rozhodování, tak to znamená, že to je důležité pro, polovinu, tu, pro tu polovinu obyvatelstva. Pakliže jsou obě pohlaví zastoupena kolem stolu. Při vyjednávání, to se platí pro politiku, do, do, dopravní politiku, většinou jsou to muži, kdo rozhodují o budování e, cest a cyklostezek a železnic, o tom rozhodují ženy. O tom rozhodují muži, pardon také o stavbě eh, dálnic, protože muži častěji řídí než ženy. Ženy mají často eh, takové zaměstnání, které se nachází blízko jejich bydliště, tak eh, dojíždějí třeba na kole. Je důležité zohlednit to, že přístup není vždy stejný, a jde o muže nebo o ženy. Takže Eh, ženy by měly být více zastoupeny tam, kde se rozhoduje. Samozřejmě potom eh, bude následovat i interpretace toho. Nechci hovořit jenom o filozoficky, možná mluvím příliš rychle kvůli tlum, pro, pro tlumočníky, ale eh, snažil jsem se věci vysvětlit. Možná, že tady skončím. Ještě jednu věc, jednu drobnost. Pan Romeva řekl něco velice důležitého. Je totiž opravdu důležité, abychom zaktuálnili tento text podle Rio eh, plus 20. Já eh, osobně stejně jako pan Johansson, jako pan Romeva, jako paní Lulingová, ten název se mi také moc nelíbí a kdyby bylo možné ten název změnit, až bychom protahovali tu proceduru, tak bych byl velice rád. Byl bych velice rád, kdybychom tam dali eh, rovné zastoupení mužů a žen. Na druhé straně bych si nepřál, aby se zablokovalo řízení v našem výboru, protože nechci, aby kvůli tomu všechny eh, zprávy z vlastního podnětu byly zablokovány. Paní Thompsonová. Máte pravdu, když mluvíte o komisi. Opravdu nám vadí, že Evropská komise předložila text týkající se Rio plus 20 a nezohledňuje um, rovnost mužů a žen, i když jsme o tom hovořili s Evropskou komisí to opravdu vadí, že ten aspekt rovnosti eh, mezi eh, muži a ženami eh, se tam neobjevuje. Takže přečetl jsem si velice pozorně vaše pozměňovací návrhy. Pane, pan Johansson odešel, takže tady končím. Mnohokrát děkuji, pane zpravodaji, díky za tato upřesnění. A Doufám, že budete moci promluvit o změně názvu na schůzce koordinátorů a já si myslím, že tady je určitý dopad na harmonogram. A na schůzce koordinátorů se o tom dá promluvit. Chci předat slovo paní Galanové z Evropské komise na toto téma. Paní Galo máte slovo. Díky za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat výboru žen a panu zpravodaji Gustafsonovi za zprávu na téma, o kterém se tak často nediskutuje. Je to, jde to napříč e, různými oblastmi. Eh, vlastně tady je komise eh, zaangažována prostřednictvím více komisařů a Vyslechla jsem odpověď eh, zprávu paní, eh, tedy při připomínky paní Tomsonové a odpověď pana Gustavsona, takže to přednesu na schůzi předsednictva. A teď tady je to tradiční téma rovnosti a dokazuje, prokazuje se, že ty struktury nerovnosti, které se nacházejí ve všech oblastech, najdeme i v ekologickém hospodářství. Je tady horizontální segregace při volbách vzdělání a zaměstnání a nedostatečné zastoupení žen při rozhodování a e, je tady e, zhoršená postav, horšené postavení žen, když mají sladit profesní a soukromý život. Jsou to témata, na níž pracuje komise, byly zohledněny v naší strategii pro rovnost mezi mužem, muži a ženami, e, přijatá v roce 2010 a dobře víte, že touto strategií se Evropská komise zavázala, že bude sledovat princip eh, gender mainstreaming. Eh, Čili všichni, vš, všichni aktéři, všechny subjekty, kteří chtějí podpořit rozměr rovnosti mužů a žen ve všech politikách Evropské unie a ještě v tomto rámci. A když se podívám na monitorování pekinské akce, dánské předsednictví se rozhodlo, že bude pracovat na oblasti ženy a životní prostředí. Mám pocit, že to víte a specifičtěji pracovali na definici indikátorů, ukazatelů o ženách a rozhodování, především v rámci vyjednávání o klimatických změnách a také pokud jde o volbu eh, vzdělávání a také role žen ve vědě a technice. To jsou ukazatele, eh, které jsou velice důležité, aby nám ukázaly nerovnost v oblasti životního prostředí. Závěry na toto téma by měly být přijaty zítra na radě EPSCO. Evropský institut pro rovnost mezi muži a ženami eh, zveřejnil zprávu o mm, mužech a ženách a klimatických změnách. Výsledky v této zprávě ústavu, institutu se vlastně překrývají částečně s tím, co pan eh, Gustafsson napsal o dopravě a energii především. Děkuji, že jste zdůraznili toto téma a my budeme pozorně sledovat celou tuto zprávu. Děkuji. Merci beaucoup. Si monsieur... Děkuji. Nevím, jestli pan Gustafsson chce ještě něco dodat na závěr. Dobře. Děkuji vám. No v zásadě paní Lulinka, ale jenom na chvilku. Pan Gustafsson neodpověděl na mou otázku týkající se té mezinárodní dohody. Já jsem se ho ptala, mezi kým má být ta dohoda uzavřena a on mi na tuto otázku neodpověděl. Pane Gustafsone. Je to pozměňovací návrh 19 ohledně mezinárodní dohody. Paní Lulingová se ptá, na jaké úrovni má být tato dohoda uzavřena. Ano. Tak myslím, že jediná mezinárodní organizace, která má legitimitu pro takovouto definici, je eh, Organizace spojených národů. Takže myslím, že je třeba požadovat po OSN, aby uzavřela eh, mezinárodní dohodu v této věci. I EU může něco takového připravit na úrovni komise nebo rady, ale je důležité, abychom tedy hájili eh, stanovisko Evropské unie, určitě, ale eh, myslím, že tu definici, eh, společnou definici ekologického hospodářství by měla předložit OSN. A tato definice by se potom používala jednotně všude, protože zatím se to prostě, se to prostě používá každý jak chce a je to problematické. Je třeba, aby to opravdu pokrylo i všechny rozvojové aspekty, nejenom ekologické. Děkuji, pane Gustavsone, za toto upřesnění. Pokud jde o kalendář, ten se bude měnit, protože eh, budete tu otázku názvu zprávy eh, řešit na zasedání koordinátorů. Takže eh, nový harmonogram vám rozešleme poté, co schůze koordinátorů přejme rozhodnutí a to se tedy jednotlivé politické skupiny dohodnou. Schůze koordinátorů začne v 17 hodin, protože tak toto bylo naplánováno. A jakožto dočasná předsedkyně vám vracím slovo, pane předsedo. Tack för det och då vill jag bara <laughs> avsluta. Tack så mycket för att du já tedy schůzi akorát ukončím. Děkuji srdečně za to, že jste převzala předsednictví pro účely této zprávy. Jsem vám za to vděčen. Dnešní schůzi tímto uzavírám a my budeme pokračovat v pět hodin schůzí koordinátoru. Děkuji vám.